nezachovávali, tak nadále musíme vysílat velmi jasné vzkazy týkající se eh, dodržování základních hodnot. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, pane komisaři de Gichte. Jsem, já jsem zde uveden jako následující řečník, ale než, protože přišel můj kolega Elmar Brok mezi tím, tak mu dávám slovo na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové,